La seduta è ripresa. Znovu zasahujeme zasedání a přistupujeme k hlasování. První se týká zprávy pana Panzeryho o rámci EU Alžír o obecných principech účasti a alžírská na unijních programech. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to schváleno. A blahopřejeme kolegovi Pancerimu. Nyní přistupujeme k další zprávě Tomas týkající se hlubinných druhů v mezinárodních vodách a zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítá, zamítnuto. A to znamená, tím pádem postupujeme k dalšímu spodu, což je zpráva Corbett. Je tu technická uh, poznámka. Kolegyně Ferreri. Kolegy Ferreri. Děkuji. Tato zpráva má 400 pozměňovacích návrhů, což ukazuje, že eh, zdaleka nepanuje konsenzus.